So. Pa- Pablo, Pablo, are you ready? So, yeah, Mr. Borelli is not here, so we start. Pablo, jsi hotový? Eh, je tady kolega, takže začneme eh, jeho věcí. Dobře, děkuji vám. Já se omlouvám za spoždění, ale ne, věděl jsem, že toto bude první bod na programu. Vážení kolegové, od naší poslední schůze eh, jsem eh, dále zvažoval eh, dohodu o usnadění obchodu a o tom, co ještě začlením do mé zprávy. A chtěl jsem tam zapojit některé myšlenky, které zavedl také výbor DV do svého stanoviska. Také jsem tady jedná se stínovými zpravodaji INTA. A první věc je, že jsem přesvědčen, že dohoda o obchodu je velmi dobrou dohodou, eh, umožní partnerům, aby vyváželi své zboží efektivnějším způsobem za nižší náklady eh, bez spoždění na hranicích a to je také dobrá zpráva pro rozvojové země protože dostanou technickou podporu a podporu pro vytváření kapacit, tak aby mohli zmodernizovat své celní postupy. Je to také dobrá zpráva pro více stranou agendu, protože je uh, zřejmé, a je zřejmé, že tady eh, mohou být konkrétní výsledky aktualizované a přizpůsobené eh, realitě 21. století v oblasti mezinárodního obchodu, takže navrhuji, aby Evropský parlament odsouhlasil tuto dohodu. Pokud jde o konkrétní věci mé zprávě, tak bych zdůraznil některé zásadní eh, body provádění této dohody přinese různé výhody. Byly tady podniknuty studie, eh, které měly eh, vyhodnotit dopad a tato dohoda by mohla snížit náklady obchodu o více než 10 což je eh, zejména důležité pro malé a střední podniky, protože díky tomu získají přístup na nové trhy. Druhá věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je, že tato dohoda je e, příznivá pro rozvoj a bude tady zpřístupněna velká částka, která má na pomoci rozvojovým zemím, aby e, implementovali tuto věc. Jsou tam také přechodná období a jsou naplánovány kroky k posílení kapacit. Ehm, je tady celá řada eh, různých orgánů a stran, které jsou zapojeny do programu OECD, Světová celní organizace a další. A tady je potřeba to vše velmi úzce koordinovat a spolupracovat, aby se zajistilo, že finanční prostředky a expertíza budou vynaloženy tam, kde je to potřeba a kde je, eh, to užitečné. Pokud jde o harmonogram, tak bych byl rád, kdyby VCO eh, tady podnikla příslušné kroky, aby to bylo ratifikováno včas s ohledem na ministerskou konferenci v Nairobi v prosinci. To znamená, že asi 106 ze 160 VTO členů to musí ratifikovat. Jistě si můžete představit, že tady v Evropském parlamentu můžeme, nebo měli bychom přihlédnout k tomu, že Evropská unie má 20 hlasů v rámci VTO, a toto jsou zkrátka věci, které jsem tady zohlednil ve své zprávě. Těším se samozřejmě na podněty kolegů a, na věci, které obohatí mou zprávu. Děkuji a teď stínové zpravodaji. Pan Ranty. Eh, grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl poblahopřát mému kolegovi, navrhovateli, který nám předkládá velice zajímavý návrh zprávy velice dobře strukturovaný návrh. Tak jak to připomněl zpravodaj, já bych chtěl potrhnout význam této zprávy, protože je multilaterální, mnohostraná. A navíc, jak to připomněl pan navrhovatel, tato zpráva povede k snižování nákladovosti výměny a obchodování z hlediska eh, obchodování se zbožím a službami. A především to poskytne eh, možnosti malým a středním podnikům. Administrativní a byrokratické náklady budou eh, menší. A mm, tyto podniky budou mít více tedy možností. Tak, jak to řekl pan navrhovatel, ten přístup je diverzifikovaný podle jednotlivých zemí, včetně těch, které jsou nejméně rozvinuté, i ty budou moci požívat odborné pomoci, která bude významná z hlediska donátorských zemí. A ty budou tak přispívat k uplatňování této dohody v jednotlivých členských státech, to znamená i včetně těch, které jsou nejméně rozvinuté. Dovolte mi, abych zdůraznil různé faktory, které by měly být zajištěny před ratifikací těchto dohod. Tak jak to řekl pan navrhovatel, EU představuje 20 hlasů v rámci VTO, což by mělo přispět k účinnému přijetí a rychlému přijetí této dohody. V podstatě bychom měli dospět ke dvoutřetinovému schválení. Je tady také otázka používání této technické pomoci. Je to zvláště otázka Číny, to je velmi důležitá země. Takže eh, je tu problém toho, že některé země tedy přistoupí této dohody bez této pomoci. Připomeňme si některá ustanovení, která nejsou závazná, ale která určují směr. Je to například elektronická platba, dále vývozy. Tento nástroj, o který jde, nám umožní snižovat míru korupce na světových trzích. Já si myslím, že tímto způsobem se nám podaří zajistit efektivnější a transparentnější trh. Kde lhuty transakcí budou zkrácené? Prostě budeme mít k dispozici kontrolní systém, který bude transparentní pro světové obchodování, snižování byrokracie, zlepšování transparentnosti, to jsou určující faktory pro mezinárodní obchod, který bude volnější a jistější. Doufám, že rychle se nám podaří dosáhnout ratifikace této dohody. Doufám, že parlament bude moci vyjádřit svůj souhlas. A co se nás týče, my budeme pomáhat eh, navrhovateli, aby dosáhl této dohody. Samozřejmě budeme mít ještě některé pozměňovací návrhy. Děkuji, Emma. Good morning, colleagues. Um... Dobré jitro, kolegové. Je jasné, že tato dohoda je velice důležitá a to na mnohonárodní úrovni, protože jsme tam v poslední době žádnou kolektivní akci neviděli a právě proto dochází k bilaterálním dohodám. A toto je velice důležitá věc, která otevírá obchod na multilaterální úrovni. Moje vláda je ochotná poskytnout více finančních prostředků pro rozvoj a já se domnívám, že tímto nástrojem můžeme otevřít obchod a také můžeme podporovat a jednotlivé národy. Takže já bych chtěla poblahopřát zpravodaji a já doufám, že také k ratifikaci dojde dvou třetinovým podílem. A nyní pan Buchner. I já děkuji zpravodaji za návrh zprávy, který je velice dobrý. Já považuji za důležité, že máme tímto způsobem páku, abychom snížili podplácení celních úředníků. Já také jsem rád, že se hovoří o bezpečnosti potravin, to je například Indie nebo Bali. Tady bych si přál ještě silnější formulaci. Stávající formulace je sice dobrá, ale my se ještě pokusíme o ostřejší formulaci. Děkuji vám. Helmut Scholz. Děkuji. I já bych chtěl poděkovat zpravodaje za návrh zprávy. A zpravodaj také zdůrazňuje, multilaterální tréninkový výukový systém. A já chci také zdůraznit, že považuji za důležité, že on se opravdu snaží hledat multilaterální cestu, jak podporovat obchod na místo bilaterálních dohod. Já chci také ještě zdůraznit, že je těž těžké říci ne takovému přístupu, na kterém se shodlo 160 zemí. Takže z toho vidíme, že se jedná o kompromis. Já bych však chtěl také zdůraznit, že také jsme viděli určitá znepokojení především mezi nevládními organizacemi a také akademické obci vzhledem k dohodě z Bali, která má ukončit kolo z Doha. A další konference se má konat v Nairobi. První problém, který chci zmínit, že možná přeháníme e, naše očekávání z hlediska uvolnění obchodu, protože by vlády nejdříve musely hodně investovat do infrastruktury, například e, také zpracovat příslušné právní předpisy. A vlády toto Eh, udělají tehdy, jestliže se jim vlastně přislíbí, že každý dolar bude produkovat 2 dolary nebo 87 centu růstu z hlediska HDP. A nyní jsme se také dozvěděli, že Velká Británie chce tímto způsobem investovat. EU e také slíbila 400 milionů euro na podporu infrastruktury. Takže otázka zní, zdali opravdu toto všechno se vyplatí. Všechny studie, Eh, se kterým jsme, jsme se seznámili, ukazují, že obchod má smíšený dopad na ekonomiku. Jestliže si vzpomenete na Mexiko a naftu, tak eh, Mexiko eh, získalo 700 tisíc pracovních míst, e, ale přišlo o 2 miliony pracovních míst v zemědělství, takže dochází k restrukturalizaci hospodářství. A jestliže v této souvislosti nebude k dispozici sociální systém, pak například v Mexiku došlo k tomu, že zranitelné obyvatelstvo bez práce se stalo obětmi drogové mafie. A my se nesmíme zaměřit pouze na obchod. Obchod musíme vidět v celé, v rámci celého komplexního systému. Já proto chci zdůraznit, že bychom měli náš pís přístup z hlediska obchodu také propojit s dalšími opatřeními. A teprve potom může nastat situace, že dohoda bude úspěšná, protože jestliže nebudeme se zaměřovat i na sociální složky, pak může celé usnadňování obchodu dopadnout špatně. V přechodném období může dojít k tomu, že se ztratí určitá eh, pracovní místa a to například především zemědělství, protože dojde k tomu, že budou eh, importovány potraviny a to se týká především eh, rozvojových zemí. Já si myslím, že scénář z Bali zde nepostihuje všechny okolnosti. A já si také myslím, že roz, tady málo rozlišujeme mezi obchodem fair trade a unfair trade. A já bych vám mohl ještě dát další konkrétní příklady, ovšem v současné době chci pouze říci, že se těším na další konkrétní spolupráci se spravodajem. Děkuji. Děkuji a nyní pan Garazzotti za DigiTrade. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také všem poslancům eh, za eh, vstřícná slova k této dohodě. Byly tady zmíněny některé věci, například tady rozvoj. Prostředky dáme k dispozici, máme tady samozřejmě závazky a slipy ze strany Evropské unie, ze strany členských států. A tady je samozřejmě ovšem potřeba koordinovat tady různé dárce, tak abychom zajistili, že tato podpora bude rozdělována účinně. Potom Ministerská rada od ECD v červnu tam vlastně vypr- mm, předložila určité věci, které se týkají nákladů a tam je 15% mm, pro rozvojové země. Většina z vás toto propojovala e, se zbytkem agendy VTO a bez pochyby je toto ten správný krok, správným kroje, kro, směrem, ten první krok a teď je nejdůležitější, abychom zajistili, že VTO tady splní ty své hlavní věci, z agendy v Nairobi v prosinci. A já si myslím, že to bude velký úkol, bude se tam hm, o tom velmi diskutovat a vaše politická podpora bude velmi důležitá. Je důležité, aby to pokračovalo do konce roku. Hm, je to důležité proto, aby to celé bylo úspěšné. Pokud jde o tu dohodu, tak tam nejde o další liberalizaci. Tam jde o to, abychom, aby byla využita současná liberalizace, tedy to rozhodnutí liberalizovat a mít eh, tak nastavená cla, aby liberalizace byla možná. Tady jde o to, aby ty příslušné země se dokázaly nastavit tak, aby se připojili eh, k tomu eh, celosvětovému řetězci tam eh, tedy v tom hodnotovém řetězci je to klíčový prvek pro rozvoj. A já vám velmi děkuji za vaši podporu v této věci. Prosím, pokud jde o třetí země, tak tam můžete také podpořit iniciativu pro ratifikaci této dohody. V tuto chvíli už sedm z nich ratifikovalo. Je tam 66 členů VTO kteří již začali eh, s postupem pro ratifikaci. My eh, budeme ratifikovat 28. a asi 108 členů tedy potřebujeme pro to, aby to mohlo vstoupit v platnost. Bude to první taková dohoda z roku 55 a já doufám, že to bude eh, takový signál, který nás povede k dalším úspěchům v Nairobi. Děkuji. A my všichni doufáme samozřejmě, že to bude úspěch. Slovo má Pablo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste eh, zdůraznil význam této eh, dohody a děkuji všem kolegům eh, za vlídná slova. A chtěl bych zdůraznit význam že tady je potřeba tedy tahnout za jeden provaz, abychom vyslali jasný signál zemím a dokázali dosáhnout těch dvou třetin co nejdříve. Děkuji vám za vaši podporu, budeme i nadále pokračovat v našem úsilí. Děkuji, Pablo. Závěrečná lhůta pro tuto zprávu bude 23. června. Dobře, tím se dostáváme k bodu číslo 6. Pan Borelli tady není, ale paní Begin za něj převezme úvodní část k této zprávě. Děkuji, pane předsedo. Kolega Borelli bohužel zůstal zablokován v Itálii, takže si dovolím představit jeho stanovisko jeho jménem. Předtím, než budu hovořit o obsahu, tak bych se chtěla pozastavit na metodice, která byla doporučena. Stanovisko, o kterém budeme diskutovat a o kterém budeme hlasovat dnes, je výsledek velmi jaksi trpělivé práce, která byla prováděna díky příspěvkům různých kolegů. A tyto různé příspěvky nám umožnily vypracovat tento text, dospět k tomuto výsledku. Jménem kolegů chtěla bych poděkovat panu Buchnerovi, Lightreadovi, panu Partičalonu a dalšímu za všechny jejich příspěvky. Dovolte mi, abych nyní hovořila o politické diskuzi. To je velmi důležitá zpráva. Různí kolegové předložili pozměňovací návrhy, které svědčí o významu, který při Eh, přikládají této zprávě. Subsidiarita je velmi důležitá. Eh, pan předseda Juncker sám hovořil o této otázce a tvrdil, že je nutné zajistit lepší regulaci a usnadnit provádění evropské legislativy. Subsidiarita a princip proporcionality jsou samozřejmě této, tohoto příspěvku Musíme být blíže občanům. Musíme zabránit obecné hypertrofní Evropě, která odaluje občany od těchto úřadů. Doufejme, že zpráva bude moci přinést užitečný příspěvek z hlediska lepší regulace. Subsidiarita nás vede k tomu, abychom si položili otázku, kde intervenovat a jakým způsobem řešit obchodní dohody, jako například TTIP. První článek hovoří o smíšené dohodě. To jsou případy, kdy členské státy do toho vstupují. A důraz je kladen také na transparentnost a jasnost vyjednávání. Tady bylo dosaženo širokého konsensu mezi politickými skupinami. A to vyústilo v náš požadavek, abychom se dožadovali informací ohledně těch nejdůležitějších dohod, jako například TTIP. Konstatujeme, že všichni kolegové si přejí více transparentnosti a e, větší vstřícnosti, otevřenosti. Doufejme, že toto se rozšíří i do dalších diskusí. Třetí bod se týká uplatnění principu subsidiarity v obchodní politice. To je otázka ISDS, tedy ustanovení o urovnávání sporů mezi investory a státem. Tady je nutné vyjasnit tuto problematiku, zvláště z hlediska přímých zahraničních investic. Tady je skutečné riziko, že ISDS bude eh, vstupovat také do hry z hlediska vnitrostátních pravidel. Čtvrtý bod. Finanční pomoc. Tady je nutná ex ante a ex post kontrola z hlediska této makrofinanční pomoci. Samozřejmě, že to musí být určité meze a jsem ráda, že mohu konstatovat, že bylo dosaženo široké většiny z hlediska politických skupin ohledně větší kontroly z hlediska podezření na korupci a podvody. Také musíme podporovat kontrolní vnitrostátní rámec. Dále dopadové studie. E, tady by měly vznikat tyto dopadové studie před zahájením jednání, takže musíme mít ex ante hodnocení, které bude dostatečně široké. A šestý bod, to je poslední bod, to je choulostivá strategická otázka. Jedná se o přidružení občanů, malých a středních podniků a občanských společností do rozhodovacího procesu EU z hlediska obchodní politiky. Dialog a demokracie jsou velmi důležité z hlediska těchto otázek. Také bude nutné stanovit minimální Eh, práh eh, z hlediska této účasti občanů a států. A na závěr bych zdůraznila politický význam této zprávy a metodiky, kterou jsme v tomto ohledu vypracovali. A jménem našeho kolegy děkuji všem těm, kteří obohatili naši zprávu. Tam se nejedná pouze o odborné otázky, jedná se o složité procesy, které budou rozhodovat o budoucnosti Evropské unie a o tom, jakým způsobem se bude angažovat Evropská unie v blízkosti občanů. Doufám, že dosáhneme širokého konsensu ohledně této zprávy. Děkuji. Srdečné díky. Chce stínový zpravodaj vystoupit chce se vyjádřit ke kompromisům, okomentovat pozměňovací návrhy. Prosím some uh, remarks. Eh, mám několik připomínek z pana, od pana Karin, který tady dnes není, takže já je vyslovím za něj. Chtěl bych poděkovat za zpravodaji, za jeho práci. To, co se týká subsidiarity a proporcionality. Proporcionality, je to tak? Dobře. Takže pan Karim eh, děkuje Myslí si, že tady je možné překlenout určité nedostatky mezi různými poslanci. Eh, tady je potřeba dosáhnout eh, velkého koncenzu v tom, že subsidiarita a proporcionalita jsou a budou stále důležitějšími eh, faktory při vytváření legislativy. S tím na tom se jistě všichni shodnou. Ale jsou tady dvě důležité věci pro naši skupinu. První se týká posuzování dopadů a je, jednak je to také role národních parlamentů při rozhodování na úrovni EU EU. Tady je to velice důležité. Tady je potřeba mít příslušné údaje k dispozici, tak aby bylo jasné, jaké dopady mohou mít příslušné, eh, příslušná pravidla, až budou eh, přijata. Ehm, jsem znepokojen, že kvantitativní efekty ehm, tady často eh, často se tam některé věci přehlíží kvůli tomu, že to má dobrý dopad na obchod a tak dále. Některé věci uh, mohou být ovšem alarmující a obchod samozřejmě je velmi dobrý pro evropské hospodářství. Pokud je o národní parlamenty, tak chápu rozhodnutí komise Eh, aby některé dohody byly eh, předloženy eh, Evropskému soudnímu dvoru, ale nepodporuji to, protože by to mohlo vést k tomu, že národní parlamenty by mohly být omezeny ve svých právech podílet se na spolurozhodování. Tady je potřeba podrobněji proskoumat, jak zvýšit vliv národních parlamentů. Děkuji. Děkuji, pan Guas. Sobre este relatório Děkuji. Mám tři připomínky k této zprávě. Je to zpráva, eh, která je velmi eh, důležitá. No. Tato tady Tady existují někdy důležité výjimky, především pokud jde o makroekonomickou podporu třetích zemí. A v článku 112 eh, jsou uvedeny dohody, kde je potřeba držet se této zásady. Můžeme si přát, aby zpráva pana Borelliho tyto věci také zahrnula, přejeme si to, a také to, aby většina pozměňovacích návrhů byla přijatá nebo tady za to jsme vděční. Vypracovali, se šest kompromisních návrhů, ale změna 22 k pátému odstavci nebyla dostačně zohledněna v tom pátém kompromisu a proto navrhujeme alternativní řešení, které podle našeho názoru tuto otázku dokáže ošetřit eh, rozumněji, pokud jde o posouzení dopadu ex ante a také ekonomické dopady a dopady na životní prostředí, eh, které mohou přinést tyto dohody pro občany a pro eh, podniky, zejména pro malé a střední. Kompromisní návrh 6, tam je několik výhrad k tomuto návrhu, například pokud jde o minimální kritéria pro přípustnost předběžné konzultace. Proto, to je velmi důležité, protože pokud to budou věci, které se týkají pouze specifické věci občanů nebo států, tak je to důležité. Přesto chceme podpořit eh, práci, která byla odvedena, je dobrá a eh, tady je samozřejmě důležité, aby tady, byl instituci- aby tady byla institucionální rovnováha. Snažíme se eh, tady změnit některé věci v oblasti cel, nastavit lépe celní vztahy a vytvořit vyváženější situaci v obchodu, aby to bylo rovnocenější, tak jak to bylo původně také zakotveno v římských smlouvách. Děkuji, pan Šuster. Děkuji, děkuji, milé kolegyně, milí kolegové. Lightstreet bohužel nemůže být dnes přítomen a proto mě požádal, abych se vyjádřil k této zprávě. Na počátku bych chtěl poděkovat zpravodaji za dobrou spolupráci. Dobrou spoluprací jsme se dohodli na šesti kompromisních návrzích Ukazuje se, že je nutné u obchodních dohod dohodnout si mezi členskými státy a EU přesné kompetence, aby se zohlednili a respektovali subsidiarita a proporcionalita. My dost k dobrým výsledkům jenom tehdy, jestliže budeme jednat jako celek a ne každý stát jednotlivě. Výhradní eh, kompetence za obchodní politiku je také součástí eh, Lisabonské smlouvy. Dále se požaduje, aby některé členské státy se přestaly blokovat eh, po blokovat určité překážky týkající se IDS, ISDS. A to, to může dokonce vést ke špatnému postavení evropských investorů v zahraničí. A tím, když také začleníme více občanskou společnost, potom se zvedne celková obchodní politika. My můžeme být spokojeni s celkovým stanoviskem, to je všechno, co chtěl kolega říci. Děkuji vám. Další další řečníci se již o slovo nehlásí a proto nyní ukončuji rozpravu ke zprávě, o které budeme také nyní hned hlasovat. A tím se dostáváme k bodu 10 na programu jednání, než přejdeme k tomuto bodu a začneme ho projednávat, tak bych vás chtěl kolegové seznámit s tím, že koordinátoři včera schválili další zasedání 29. června. Budeme zasedat od 15 do 16.30 bude to schůze koordinátorů a potom bude se koná rozprava o 116 pozňovacích návrzích o TTIPu z pléna a potom hlasování. Sollen oder nicht? Hm? Ještě jednou. 29. června se bude konat další zasedání, které začne v 15 hodin setkáním koordinátorů. To bude 15 a 16.30. V 16.30 potom budeme mít rozpravu o 116 pozňovacích návrzích z pléna a potom budeme hlasovat o tom, zdali těchto 116 pozňovacích návrhů a hlasování po částech a tak dále má zůstat zachováno či ne. Vy víte, když pět členů tohoto výboru bude pro, pak zůstane to tak, jak to je. A my o tom ještě se pobavíme v rozpravě. Takže 29. června od 15 koordinátoři a od 16.30 rozprava a hlasování. A za druhé. Bych chtěl nyní požádat při hlasování it's... Vypadává mikrofon. Já žádám, aby asistenti neseděli vedle poslanců, tak abych dobře viděl, kdo je poslanec a kdo ne. A než přejdeme nyní k hlasování, chtěl bych udělat nyní testovací hlasování s hlasovacími kartičkami, tak abych viděl, kdo všechno je přítomen a kdo má sebou také hlasovací karty. Takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Je tady jeden EPP navíc tak máme 36 členů a 36 poslanců členů a také 36 hlasovalo. Paní Areno, máte kartičku? Ano. Pane předsedo, mohli bychom hovořit ještě o otázce hlasování vůbec předtím, než budeme testovat? předtím, než se budeme zabývat logistikou, měli bychom, eh, neměli bychom hovořit o tom, o čem budeme hlasovat? Please, can you uh, ask once again? Můžete to prosím zopakovat? Já jsem vás chtěla jenom požádat, zda by bylo možné před testem hlasování diskutovat o tom, o čem budeme hlasovat bin ein bisschen überrascht, ehrlich. Jsem trošku překvapen, protože pořadí hlasování máme k dispozici. Máme bod číslo 10, tady budeme hlasovat o právě diskutované zprávě, o subsidiaritě, potom budeme hlasovat o zahájení trialogu a v bodu 12 budeme hovořit o zeměpisných označeních. To je pořadí hlasování. Se týče druhého bodu, tedy trialogu ohledně eh, surovin z konfliktních oblastí, tak tady jsem překvapená, že vlastně hlasujeme o dvou věcech. První věc spočívá v tom, že budeme hlasovat o tom, že se zahájí trialog a za druhé budeme vlastně hlasovat o složení trialogu. Já nejsem proti tomu, abychom hlasovali o složení týmu trialogu. To odpovídá tomu, co bylo odhlasováno na plenárce. Ale zdá se mi zvláštní, že bychom na INTA měli hlasovat o tom, co bylo již odhlasováno na plenárce, to znamená zahájení trialogu. Vy jste předseda a během plenárky jste žádal, abychom během plenárky hlasal, hlasovali o tom, že zahájíme trialog. Tak je tedy normální, abychom dvakrát hlasovali, jednou na plenárce, jednou na výboru, o tom, že vlastně e, zahájíme trialog? To je otázka, kterou vám kladu, protože já nerozumím tomuto postupu. A myslím si, že bychom neměli tady podruhé hlasovat o tom, že budeme zahajovat trialog. Neměli bychom o tom hlasovat na INTA. Paní Areno, abychom byli úplně jasní, tak na plenárce jsme hlasovali o tom, že se to postoupí opět výboru a že se budeme snažit o to, aby se zahájil trialog. A pak jsme hlasovali o 72 eh, článku 2 a 3 našeho jednacího řádu, kde se jednoznačně říká, že se jedná o zahájení jednání trialogu a že je nutné, aby o tom většinově rozhodl výbor. Takže to je odpovídající část jednacího řádu a toho se budu držet. Také jsme jsme dotazovali právní služby a pan Pacos jistě by byl schopen toto podrobněji ještě popsat. Prosím. Eh, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den. Ano, já mohu zareagovat na paní Arenu. Já se domnívám, že to, co udělala plenárka, bylo rozhodnutí postoupit to výboru, ale nebylo na plenárce, aby rozhodovala na základě článku 73 odstavec 2 jednacího řádu. To znamená, neměla rozhodnout, zda INTA by měla vstoupit do trialogu. To je rozhodnutí, které náleží vašemu výboru. Ostatně existuje konkrétní hlasovací pravidlo, vy byste měli získat kvalifikovanou většinu ohledně rozhodnutí, zda chcete či nikoliv vstoupit do jednání trialogu. To není rozhodnutí plenárního zasedání, je to rozhodnutí vašeho výboru. Plenárka rozhodla pouze, že to bude postoupeno výboru a že výbor má přijmout toto rozhodnutí v rámci tedy vaší kompetence. Takže souhlasím s tím, co navrhl pan předseda. Děkuji, ještě se hlásil pan Žado a potom vás žádám, abychom již další diskusi neprodlužovali. Žado. A přesto je to zvláštní interpretace toho, co se odehrálo na plenárce. My jsme u toho všichni byli. Byl to moment, kdy jsme vlastně hlasovali o tom, že vstoupíme do vyjednávání a já jsem překvapen, že v podstatě se nám říká, že plenární zasedání není svrchovaným orgánem porovnání s INTA. Poprvé tedy slyším takové tvrzení. Pokud plenárka rozhodne, tak rozhodne. A skutečnost, že se bude hlasovat o mandátu a složení, to je zcela legitimní a to spadá do kompetence INTA, ale plenární zasedání rozhodlo o tom, že vstoupíme do trialogu, tak jsem překvapen tímto vágním výkladem svrchovanosti rozhodování plenárního zasedání. Pan Kaspar? Ano, dlaří kolegové, jsou tady dvě věci. Včera na zasedání koordinátoru jsem již hovořila a řekl to otevřeně. Je to otázka stylu a formy spolupráce. V posledním období jsme tady měli vždy dohodu, Eh, ohledně eh, toho, zda budeme postupovat zpětně tu věc eh, mm, opět výboru, anebo zda tedy budeme rozhodovat o trialogu. Co se odehrálo na plenárce? Bylo to poprvé, bylo to předem neoznámené. Moje frakce se informovala dokonce u ostatních frakcí, zda se s něčím počítá. Odpověď byla nikoliv. A pak tady byl požadavek, aby se to postoupilo zpětně INTA a e, protože není možné, aby se toto požadovalo na plenárce. Takže e, Výsledek je, že vlastně se jednalo neférově z hlediska tohoto požadavku na plenárce. Jednací řád je opravdu transparentní, zcela jasný, ostatně zástupce právní, e, právní služby to tady řekl. Máme tady výsledky hlasování a musíme tedy eh, o tomto hlasovat a neměli bychom vést prostě debaty, které k ničemu nevedou. Eh, není možné říkat, že tento požadavek na, plana, na plenárce nebyl příliš jasný. Ten požadavek byl jasný na základě článku jednacího řádu a to znamená, že plenárka zpětně postoupila tuto záležitost našemu výboru, takže bychom měli hlasovat a neměli bychom se tím dále zdržovat. Ještě jednou chci vyjasnit, že diskuse na plenárce se týkala článku 62.1 jednacího řádu. Eh, pan Kaspary eh, nic nesfixoval, my jsme v podstatě takto eh, rozhodli. A to znamená, že plenární zasedání rozhodlo o tom, že toto bude postoupeno INTA s cílem, aby INTA vedlo trialog je to podle článku 73.2. To znamená, že náš výbor by měl rozhodnout o tomto zahájení trialogu. Je to zcela jasný výklad eh, jednacího řádu a já se jasně držím pravidel jednacího eh, řádu. Takže budu a zaručím dodržování těchto pravidel, takže tak to budeme postupovat. To znamená, nejdříve budeme tedy hlasovat o zprávě o subsidiaritě pana Borelieho. Und da steht zunächst zur Abstimmung. Nejdříve budeme hlasovat o kompromisu 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Šest. Pro? Proti? Myslím, že je to zamítnuto nebo přijato, ale ověříme to. Zkusíme to, takže ověřujeme, hlasování je zahájeno. Excuse me, chair. The inter... Promiňte, pane předsedo, byl to pozměňovací návrh nebo kompromis? Byl to pozměňovací návrh, ano, takže je to pozměňovací návrh 6 eh, pana Lightfrieda. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. A není pozměňovací návrh 7. Kdo je po pozměňovací návrh 7 pro, proti, přijato. Potom 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Potom kompromisní pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, Raději to ještě prověříme. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 5a pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 26 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 28 pro. Proti. Zdrželi se. To prověříme. Pozměňovací návrh 28 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pak budeme hlasovat o pozměněné zprávě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A přijato 30 pro. Blahopřeji panu Borelimu. Jetzt kommen wir zur a nyní budeme hlasovat o zeměpisných označeních pro nezemědělské produkty. Tady začneme kompromisem čtyři. Kdo je pro kompromis čtyři? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis jedna pro proti, zdrželi se, přijato. Pozňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5. Tady mám malou připomínku, tady byla otázka, zdali 39 tím padá. My jsme se na to podívali a je to alternativní model. Takže jestliže se přijme kompromis 5, potom 39 odpadá. Kdo je pro kompromis 5? Proti? zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o takto pozměněném textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 30 pro, takže návrh byl přijat. Blahopřeji paní Moska, která dnes není přítomna. A nyní bod 13. A to je hlasování o zahájení trialogu a o složení vyjednávací delegace. Prosím. Petit précision. Eh, chtěla bych, jestli byste mohli jednu věc upřesnit. Eh, plenární schůze od tedy by asi odhlasovala, že půjdeme do trialogu. Jestli by věděla, že tento výbor neodhlasuje to stejné jako plenární zasedání, zajímalo by mě právní stanovisko k tomu, Jaké je stanovisko, které bychom měli přijmout? Máme tady 550 760, 50 poslanců, kteří eh, to odhlasovali na plenárním zasedání, odhlasovali to, že půjdeme do trialogu a mě by zajímalo, jestli 40 poslanců výboru INTA, tedy eh, když tady hlasují jinak a eh, plenární zasedání hlasuje jinak, tak jaký je právní názor na tuto otázku? Wir sind in der Geschäft. Zatím jsme, nejsme v našem, podle jednacího řádu, vázáni na nějaké lhůty nebo alternativní, e, pokud je o alternativní cesty, takže se o tom poradíme mezi koordinátory, poradíme se o tom, jak budeme dále postupovat, jsou tam různé alternativy a to potom bude otázka rozhodnutí koordinátorů. Dobře, A e, tím už se dostáváme k hlasování. Vážený pane předsedo, e, já si myslím, že i když nežijeme v základní e, demokracii, tak některé věci musí rozhodnout INTA takže to, co jste řekl o těch koordinátorech, to je pro mě poněkud zvláštní a podivné. Na začátku legislativního období jsme, eh, tedy když jim přejme, když předáme koordinátorům procesní záležitosti, tak se potom musíme samozřejmě dohodnout, jak budeme dále postupovat. V jednacím řádu pro takový případ není žádné jednoznačné pravidlo a proto to není žádný základní demokratický akt, ale zkrátka eh, takovýto postup podle jednacího řádu zde dnes hlasujeme o tom, zda máme vstoupit do trialogu a e, z, jaký tým bude v rámci trialogu vyjednávat. Slovo má pan Tarabela. Hm. Děkuji. Já sice nejsem obvyklým členem vašeho výboru, ale ta situace je dostatečně vážná, abychom povolali i další kolegy mimo tento výbor. Proč? Protože hlasování na plenáce bylo jasné. Na základě vaší žádosti po přerušení to hlasování bylo jasné, postoupí se to výboru a my máme rozhodovat o složení dialogu. Tady spochybňujeme rozhodnutí plenárky, nejenom eh, tedy INTA, ale také plenárně zasedení. A navíc to rozhodnutí by mělo být předloženo koordinátorům. Máme tady vlastně stanovisko pouze jednoho právníka. Většinou, eh, když máte eh, dva právníky, máte tři stanoviska. Tady vycházíme z jednoho stanoviska. Spochybňování, hlasování, plenárky je povážlivé. Pane Kaspary dokonce spochybnil vaši intelektuální poctivost. Vy tady interpretujete výsledek hlasování plenárky proto tak, že se vám to nelíbilo. Já sice neznám precedens eh, tohoto Eh, druhu v minulosti, kdyby se spochybňovalo hlasování plenárky, protože to nevyhovuje nějaké politické skupině. Ich glaube, es hilft wirklich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Já si myslím, že by opravdu pomohlo, vážení kolegové, kdybychom si všichni přečetli jednací řád. Já náhodou jednací řád mám sebou. A tady v článku 73.3 stojí, pardon, 73.2 říká pan předseda. 73.2 interinstitucionální vyjednávání. Taková vyjednávání jsou zahájena teprve v případě, že příslušný výbor rozhodl případ od případu pro každý legislativní, eh, každém legislativním postupu. Eh, číst eh, jednací řád, kde se říká, že výbor INTA nemůže se účastnit trialogu, pokud nemá většinu svých členů, to je pořádku. Jediná věc, kterou nařízení neříká, co se stane, když plenární zasedání rozhodlo před výborem. A to je to, co se odehrálo. My jsme rozhodli před rozhodnutím INTA, že půjdeme do trialogu. Vy nám čtete tento článek jednacího řádu, kde se říká, jak máme postupovat na úrovni výboru když nemáme stanovisko parlamentu, ale my máme stanovisko 751 členů a vy nám čtete jednací řád, článek, který se týká situace, kdybychom neřešili toto na plenární eh, zasedání, ale my jsme to řešili na plenárním zasedání a plenárka řekla, že zahájíme otázku trialogu. Takže co teď má udělat INTA? INTA by nemělo zajímat nějaké stanovisko, ale mělo by se rozhodnout o tom, jak bude vypadat složení týmu, jak se bude organizovat tento trialog. Vy sám jste řekl, že jednací řád neříká nic o tom, jak se chovat, pokud to bylo rozhodnuto na plenárním zasedání. A vy tady říkáte, že mají rozhodnout koordináři, to je úplně na ruby postaveno na hlavu. Tady jednáme demokraticky v parlamentu a vy postupujete rozhodnutí koordinátorům, kteří mají rozhodnout. To je neakceptovatelné. Mělo by se to řešit na konferenci předsedu a měli by rozhodnout předsedové na konferenci předsedu. Paní Arena, já jsem neřekl, že o tom mají rozhodnout koordinátoři. Já jsem říkal, že o tom mají rozhodnout členové výboru pouze v případě, že by tady bylo negativní votum, tak by potom o dalším postupu museli rozhodnout koordinátoři. Chci to říct teď naprosto jednoznačně a slovo má pan Kaspary. Tedy protože jsem byl také osobně napaden, tak chci říci, že já sám nikoho napadat nechci a chtěl bych připomenout, oč bylo požádáno na plenárním zasedání. Předseda tam vycházel z jednoho článku našeho jednacího řádu a na základě toho článku požádal o tom, aby to téma bylo zpět odkázáno do výboru. To byla žádost. A pokud jsem tomu podobře porozuměl, tak navíc uvedl záměr, že tento návrh podává se záměrem, abychom ve výboru začali e, toto téma. A v demokracii bohužel naštěstí, pardon, naštěstí neplatí e, právo silnějšího, ale e, máme tady jednoznačná pravidla a my jsme se rozhodli, že to bude předáno výboru a teď bychom tedy měli udělat ta rozhodnutí, která jsou na pořadu a já si myslím, že to bylo jednoznačné. Tady máme zápis plenárního zasedání, tady je uvedeno, že podle článku 61 odstavec 2 předseda plenárního zasedání žádá o to, aby závěrečné hlasování bylo přerušeno a aby se tedy eh, o tom tedy hlasovalo plenární zasedání a druhé, eh, tam potom bylo prohlášení o záměru, které tady v podle, mm, tedy eh, to znamená, že bychom se měli jasně držet jed, toho jednacího řádu. Pan Žado? To eh, jednací řád, který jste tady přečetli, jistě existuje, ale chtěl bych eh, upozornit kolegy, že na Envy všechny závazky ohledně trialogu probíhají na plenárním zasedání. Nikdy se to neřeší na Envy, vždy se to řeší na plenáce. Takže v podstatě Eh, to souvisí s určitým způsobem práce, eh, který je typický pro jednotlivé výbory. Reaguji na to, co řekl pan Kaspary z hlediska zápisu. To už je interpretace toho, co se stalo. A jestliže Daniel Kaspary hlasoval nebo nehlasoval ohledně toho, zda zahájíme trialog či nikoliv, tak jsem překvapen, že to nezaregistroval, když 751 členů hlasovalo. O čem jsme hlasovali? Hlasovali jsme o tom, zda bude trialog či nikoliv, a ne o tom, že to bude postoupeno na výbor. Já myslím, že to bylo dostatečně explicitní. Ich lasse jetzt noch, äh... Dobře, já dám ještě slovo ostatním politickým frakcím a hlásí se pan Scholz. Já bych chtěl podpořit to, co říkal pan Žado, to, ten jeho výklad, protože pan Kaspary tady právě přečetl něco se zápisu a tam bylo jednoznačné, že se má zahájit dialog, o tom hlasovala plenární schůze a to znamená, že teď máme určité stanovisko, plénum nás pověřilo, abychom zahájili trialog a právě v tom duchu bychom měli i tak, jak jsme o tom hovořili na zasedání koordinátorů, tedy o té další spolupráci, takže v tom duchu bychom měli dále jednat a postupovat. Paní Begin? Eh, concordo con eh, la collega eh, Já bych se chtěla připojit k tomu, co uvedla paní Arena a náš kolega Eh, Scholz a Žado. Myslím si, že bylo jednoznačné, že jsme na plenárce odhlasovali, že tato diskuze bude postoupena výboru, takže opravdu eh, nevidím smysl této polemiky. Já mám pocit, že znovu interpretujeme pravidla eh, jenom k radosti těch, toho politikaření. Vážení kolegové, nemusíme spěchat v této věci. Protože rada tady zatím, pokud je o mandát, se nedostala do fáze, eh, kdyby se blížila dohoda a 21. budeme mít tak jako tak eh, další zasedání, tedy 29. to bude a proto můžeme tyto věci probrat 29. tak, abychom právní záležitosti stoprocentně mohli vyjasnit a abychom mohli zahájit nebo pokračovat dále v dialogu mezi politickými frakcemi v duchu toho, o čem jsme tady spolu hovořili. Slovo má paní Šáke. Mr. Chairman. Pane předsedo, my jsme velmi vzdáleni tomu, abychom hlasovali o zprávě, která půjde do trialogu a nedaří se nám tam opravdu najít to řešení pro vážný problém. A teď to vede k tomu, eh, že toto je opravdu velmi malé politikaření. Lidé používají postupy, které jsou pro ně výhodné a používají tady různé kličky podle toho, jak se jim to hodí. A já bych chtěla varovat kolegy, kteří zatím ještě nebyli v trialogu, aby zvážili, jakým způsobem to oslabuje pozici parlamentu vůči ostatním institucím. Pokud jde o další kroky, tak to nechávám na vás a e, na tom, jak uplatnit pravidla tak, jak by se mělo, tak, aby pravidla byla pro všechny stejná. Pokud si myslíte, že si to zaslouží další spoždění, tak samozřejmě je to na vašem rozhodnutí, ale nevím, jakou další jasnost bychom do toho měli vnést, nebo co ještě potřebujeme. A já si myslím, že čím víc to budeme oddalovat, tím více budeme e, oddalovat rozhodnutí o e, tom strašném obchodování s těmi konfliktními nerosty. Emma pane předsedo. Já si myslím, že toto bylo na pořadu tento týden, lidé mají agendu, máme tady tu diskuzi, která proběhla včera, takže podle mého názoru není žádný důvod, abychom oddalovali to hlasování. A dnes to bylo dáno na program a když měli důvody eh, pro to, aby řekli, že to bude na dnešním programu, tak si myslím, že bychom o tom měli hlasovat dnes. Pan Žado. Vážený pane předsedo, vzhledem situaci této diskuse. Já jsem reagoval na paní Šarke, která říká, že děláme malou politiku a přitom plenární zasedání přijalo rozhodnutí. Já nevím, jak se může hovořit o malé politice, když rozhodne plenární zasedání, které je spochybňováno. Tady jde také o právní stanovisko, které nebylo ani signováno a které tady koluje. Možná bychom měli hlasovat 29. června a do té doby bychom možná mohli mít serióznější stanovisko a formální stanovisko k právním aspektům tohoto hlasování. Herr Winkler. Pan Winkler, pane předsedo, kolegové, já nechci plítvat naším časem, ale já jsem zpravodajem u této záležitosti a chci jasně říci, že tady je situace jasná, také se jasně hlasovalo na plenárním zasedání a máme jednací řád. Já si myslím, že podle jednacího řádu nemusíme nyní dále jednat. Já si myslím, že můžeme přímo překročit k hlasování. Kolegové, já mám problém, o kterém hovořila paní Šáke. Jestliže tento problém chceme seriózně řešit, tak nemá smysl na základě stranických sporů, se orientovat na jeden nebo druhý stěžení bod a tím pádem spochybnit rozumná jednání. A proto bych skutečně chtěl říci, že v červnu ještě se koná další schůze 29. a rozhoduji, že odložíme hlasování do 29. abychom se ještě jednou pokusili o to, o čem jsme hovořili včera na schůzi koordinátorů. Jde totiž o to, že jenom tehdy se nám podaří formulovat jasnou pozici, jestliže budeme rozumně spolupracovat. Jinak se nám nepodaří prosadit rozumnou pozici v jednání s ostatními institucemi. Takže je rozhodnuto, že hlasování je odloženo na 29. června.